Ntakwari, prezident Federální republiky Nigérie. Vážený pane předsedo, vážený pane prezidente Buhari, Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně, kolegové, já srdečně mezi námi vítám pana prezidenta Nigerijské federativní republiky v Evropském parlamentu. Pane Buhari, vy jste byl před rokem zvolen do funkce prezidenta a po míru milovném, mírovém převzetí moci také pan před prezident eh, prohlásil, že bude bojovat proti korupci ve své země, investuje do průmyslu a on je především rozhodnut bojovat proti terorismu. V Nigerii, jak všichni víme, také Boko Haram provádí eh, kruté činy a tam se také odehrál krutý atentát o tomto víkendu, kde přišlo o život 85 lidí. Já bych vám chtěl, pane prezidente, vyjádřit naši solidaritu a také naši soustrat. Já jsem pana prezidenta také ujistil o tom, že my jako EU, především jako Evropský parlament, ho budeme podporovat v jeho boji proti teroru a terorismu. Současně také chceme podporovat reformy v jeho zemi a my jsme ochotni právě zde v Evropském parlamentu vám pomoci, aby se investovalo do nigeriánského hospodářství a také se budeme snažit o další rozvoj našeho vzájemného obchodu. Já vás srdečně vítám v Evropském parlamentu a žádám vás o slovo. Vážený pane předsedo Evropského parlamentu, eh, pane Martine Šulci, eh, místo předsedové Evropského parlamentu, poslanci Evropského parlamentu, vážené dámy a pánové. Rád bych eh, vyjádřil, jak jsem hluboce vděčný předsedovi Evropského parlamentu panu Martinu Šulcovi za to, že mě pozval, abych eh, přednesl projev na plenárním zasedání zákonodárného sboru Evropské unie. Jsem eh, poctěn a eh, to tím, že jsem byl vyzván hm, k tomu, abych vás zde oslovil. Rád bych vás vystil o dobré vůli eh, nigerijského lidu. My eh, si velice hluboce uvědomujeme, v jaké materiální a finanční oběti přináší Evropská unie a jednotlivé evropské národy eh, proto, aby se mohly eh, provést volby a institucionalizovaly se demokratické normy v eh, Nigérii. Jako už eh, dříve Evropská unie podporovala nezávislou národní volební komisi při hladkém provedení posledních všeobecných voleb v Nigérii, které se setkaly s celosvětovým pozitivním přijetím. Nigerici vzali na vědomí velké příspěvky, které Evropa učinila k eh, naplnění eh, přijatelných, eh, svobodných a spravedlivých voleb naší zemi. Dnes bych rád řekl tomuto vznačnému schromáždění, že evropské investice začínají nést plody. Já jsem jednou s jedním z výrazů návratnosti evropských investic do demokratické Nigérie. Stávající eh, režim je výsledek demokratické volby, eh, kterou vědomě učinil nigerijský eh, lid prostřednictvím volebních uren. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové, demokracie přišla do Nigérie a zůstane zde. Dříve než si mnoho z nás představovalo, bude Nigérie počítána mezi eh, nejstabilnější, nejsilnější a nejživotaschopnější demokracie v Africe. Možná bude docházet ke svárům a napětím, ale eh, ty lze zvládnout díky bezpečnostním eh, mechanismům volební demokracie. Události, které vedly ke všeobecným um, volbám v Nigérii na začátku roku 2015, eh, jasně ukazují, že naše eh, země byla v nesnázích. Eh, zdánlivý, zdánlivá zlost vyjadřování nenávisti a otevřené nepřátelství, jak už i hrozby a násilí rozpoutané proti voličům. Těm ehm, mm, měli za cíl eh, donutit eh, voliče, aby eh, volili pro status quo. A to byl nepřijatelný vývoj, který spochybňoval stabilitu Nigerii. To, dramo, to drama proběhlo na úrovni v národní Národního soustředícího střediska a to bylo eh, eh, velmi eh, znepokojivé. Rozpoutali ho zoufalí agenti, kteří byli pro status quo a chtěli získat nebo si ponechat svoji moc nad národními zdroji pro své sobecké zájmy. Předseda nezávislé eh, eh, volební eh, komise profesor Atarigu Něga vyřešil tu otázku a zachránil boj za demokracii a, a, to, a velké evropské příspěvky. Musíme děkovat Bohu, že Nigerie přežila toto drama. Jak už jsem říkal na jiných fórech, činnost předchozího prezidenta Godlaka Ebeleho Jonathana lze pouze chválit. Poprvé v historii Nigérie kandidát na prezidenta a úřadující eh, prezident eh, uznali, eh, uznal volební porážku navzdory volání silných sil a, a, v příjemců a těch, kteří měli prospěch ze stávajícího režimu, aby to neudělal. Vážení poslanci, dámy a pánové, já si vážím zvláštního vztahu, který existuje mezi Nigérií a Evropskou unii. Evropská unie eh, je hlavním rozvojovým partnerem Nigérie a pilířem podpory eh, mm, pro podporu demokracie a hospodářského eh, rozvoje naší země. Pane předsedo, my v Africe si chápeme, že eh, vašimi problémy jsou hlavně zvládat eh, prosperitu a hospodářskou soutěž. Ale naše problémy jsou chudoba, nemoci a technologická zaostalost. Není příliš eh, obtížné uvědomit si, jaké výzvy tyto problémy přinášejí. Vnitřní rozpory, uprchlíky, lidi v náčlunech, drogy a, převaděčství a tak dále. A chaos není sousedem, který, eh, kterého by kdokoliv chtěl mít. Proto je v našem kolektivním zájmu spolupracovat a řešit v Africe tyto závažné problémy. Pane prezidente, pane předsedo, já jsem rád, že máme výroční politický dialog mezi Nigérií a Evropskou unii který posílil naši spolupráci na základě sdílených hodnot a zájmů, zejména v oblasti míru a bezpečnosti, demokracie a správné zprávy veřejný, věcí veřejných. Prostřednictvím tohoto fóra eh, budeme eh, moci pokračovat pravidelně eh, sdílet eh, své pohledy na důležité regionální, kontinentální a globální otázky s cílem posílit eh, společné stanovisko. Jsme odhodláni intenzifikovat politický dialog a spolupráci v kontextu um, společné cesty vpřed mezi Nigérií a Evropskou unii. Oba, a, obě strany se domnívají nebo věří v mír a bezpečnost, ústup pro lidská práva, demokracii a správnou zprávu věcí veřejných, rovnost a toleranci, jakožto způsoby, jak rozvíjet prosperující a silnou společnost. Dále, v kontextu těchto vztahů mezi Evropskou unii a Nigérií bych rád vyzdvihnul, že Evropská unie eh, několikrát eh, odsoudila činnost extremistických seskupení, včetně Boko Haram v Nigerii a celého eh, hospodářského společenství západu evropských států. Evropská unie vzala na vědomí a podpořila rozvoj eh, v Nigerie nebo rozvoj národní eh, protiteroristické eh, strategie a úpravu národní protiteroristické legislativy, která měla ukázat odhodlání vlády nalézt trvalé řešení hrozeb v oblasti eh, nebo v souvislosti s Boko Haram. Eh, Nigerie se váží spolupráce s EU, zejména v oblasti technické podpory, budování kapacit pro bezpečnostní služby a poskytování rozvojové pomoci. Eh, za nás my jsme aktualizovali naše pravidla zapojení pro boj v boji s terorismem a velice bedlivě věnujeme pozornost během operací, zacházení eh, s teroristy, eh, civilisty, eh, kteří se dostali do konfliktu a obecně k ochraně majetku. Naším cílem je používat minimálně síly nezbytné v boji s teroristy. V tomto kontextu bych rád využil této příležitosti a poděkoval jednotlivým členským státům Evropské unie za jejich eh, pomoc eh, při eh, dosahování úspěchu v nigerijské armády při boji s teroristickými složkami Boko Haram. Řada členských států Evropské unie přislíbila podporu eh, na eh, zachránění, eh, na záchraně unesených dívek ze školy v Čiboku. Může vás zajímat, že nedávno jsem mm, se setkal s rodiči dívek z Čiboku a ujistil jsem je, že vláda nepoleví, dokud všechny dívky nebudou zachráněny živa a spojeny se svými rodinami. Plně zůstám odhodlán naplnit tento slib. Od té doby, co jsem eh, se ujal úřadu v květnu minulého roku, jsme přeorganizovali eh, eh, nigerijské ozbrojené síly a rozmístili jsme je nově tak, aby mohli rozhodně řešit nebo se potýkat s teroristy Boko Haram. Všechny oblasti místní samozprávy, které byly zatím pod kontrolou Boko Haram, teroristů z Boko Haram v Abamově, Borno a Jobet v těchto státech eh, v severovýchodní Nigerii eh, byly převzaty našimi eh, silami. Vnitřně vysídlení jsou postupně navraceni do svých obcí. Federální vláda je odhodlána obnovovat školy, nemocnice a další životně důležitou infrastrukturu zničenou uprchajícími teroristy. V současné době jsou činnosti a Boko Haram omezeny na les Sambisa a jejich schopnost přicházet s významnými ofenzivami byla eh, omezena. Boko Haram eh, teď eh, se omezila na útoky proti mm, takovým snadným cílům, jako jsou trhy, mešity a kostely a používá nezletilé děti k tomu, aby odpalovali domácky vyrobené výbušniny. Musím vyjádřit závažné obavy ohledně znepokojivé situace v jižní eh, Libie, která se stává eh, strategickou časovou bombou pro Afriku a také pro Evropu. Eh, ne, tedy poruch eh, země Jižní i eh, Libii, kterému nikdo eh, nevládne, je živoucím bazarem s zbraněmi, který ohrožuje bezpečnost Sahelu, jakož i západní Afriky a, za je dalších souvisejících regionů. Proto je třeba se zaměřit na řešení libijské krize. Pane předsedo, Nigerie je mírumluvný národ a sehrává kritickou roli v zvládání konfliktu a řešení uvnitř i mimo Afriku. Vážení poslanci Evropského parlamentu, vážené dámy a pánové, udržování míru a tvorba míru byly součástí zahraniční politiky Nigérie. Od získání nezávislosti nigerijské jednotky se zúčastnili téměř všech subregionálních a regionálních mírotvorných misí OSN Navzdory eh, stávajícím bezpečnostním problémům Nigérie je mm, mezi, eh, dvěma, mm, mezi deseti eh, největšími přispěvateli k mírovým operacím OSN po celém světě s velkými tedy finančními a lidskými závazky. První akce mimo Nigérie v míru, mírové operaci byla v Kongu v roce 2000 tedy jako součást operace v eh, červenci 2016, 60, 1960, které se zúčastnilo 20 tisíc eh, vojáků a já jsem tehdy eh, byl mezi nimi. Nigérie se zúčastnila operací OSN v Kongu pouhé tři a půl roky přispěl eh, třetím největším národním kontingentem v Kongu po eh, Indii a Etiopii. Od té doby Nigérie eh, zachovala svoji přítomnost v globálních mírových operacích. Nigeria se účastnila také zachování řádu a právního státu a práva v roce 1964 v armádě Tanganyika v roce 1972 a 1982 vojáci 21. pěšího praporu Nigérie a 22. pluku byli rozmístěni v Čadu jako jednotka na zachování míru a monitorování příměří. Mimo to také Nigérie vyslala největší kontingent eh, do Sierra Leone, kde tento kontingent prováděl misi pro zachování míru eh, společ, eh, hospodářské společenství západoafrických států tak také dokázalo navrátit prezidenta Kabacha eh, do jeho úřadu 10. března 1998. Nigérie také se zúčastnila mírové mise v Sao Tom a Princip, kde Nigérie také se podařilo, aby se vojáci vzdali příslušným úřadům. Nigeria také rozmístila své vojsko eh, v Rwandě a v oblasti Darfuru. Pane předsedo, Nigerie mimo to také rozmístila své kontingenty do následujících afrických zemí Angola, což byla mise do Angoly, do Namíbie, také v Mozambiku, v západní Sahaře, Somálii a v pruhu Auzu. Vážené poslankyně, vážení poslanci, migrace z Afriky do Evropy. Nigerie bere na vědomí a také si uvědomuje obavy Evropské unie v souvislosti s přílivem migrantů z Afriky taky přes středozemní moře, kde také dochází k velké ztrátě životů. Nigerie bude v této souvislosti spolupracovat s Evropskou unii a bude také se zabývat ilegální migrací do Evropy. Naše vláda se velice snaží řešit faktory, které iniciují migraci především z Nigerie, co, která je jak zemí cílovou, tak i transitní. V tomto roce jsme z rozpočtu poskytli více než 500 tisícům eh, občanů také zaměstnání a snažíme se spolupracovat uh, Eh, s jednotlivými místními vládami a zřizujeme kvalifikační centra a vzděláváme odborně mladé lidi tak, aby mohli buď to pracovat sami, anebo se stali zaměstnanci. My se také snažíme diversifikovat hospodářství, snažíme se podpořit eh, rozvoj zemědělství a těžbu nerostů. Nigérie vítá výsledky summitu z Valety což byl summit EU Afrika v oblast, pro oblast migrace. Také vítáme, že bude vytvořen eh, svěřenecký fond, který bude řešit kořeny migrace z Afriky do Evropy. Nigerie bude spolupracovat se zeměmi Sahelu a Střední Afriky. A my již také brzy navrhneme příslušné projekty. Společná agenda v oblasti migrace a mobility, které jsme podepsali 12. března 2015 a my jsme byli také první zemí, která podepsala tuto agendu ze subsaharské Afriky. A tato agenda je signálem pro pozitivní duch spolupráce s Evropskou unii v oblasti migrace a rozvoje. A ve světle tohoto porozumění bych chtěl navrhnout reciproční Eh, osvobození od vízové povinnosti pro držitele nigerijských diplomatických oficiálních pasů, kteří eh, navštěvují konference v Evropě. Ekonomické partnerství a dohody o, evropské, o ekonomickém partnerství. Eh, EPA mezi Evropskou unii a Afrikou a AKT eh, musí být ještě podepsáno a Nigerii a ještě několika dalšími státy. V průběhu jednání Nigérie také oslovila několik naléhavých technických záležitostí, které musí být řešeny. My si také uvědomujeme, že je tady na jedné straně Evropa, na druhé straně ECOVAS a tady jsou mezi těmi ty oblastmi velké rozdíly v oblasti technologie a výrobních eh, zkušeností a právě proto je třeba se v této souvislosti e, nutno zaměřit na e, lepší program industrializace v Nigerii. A já proto naléhám na naše partnery v EU, aby také umožnili e, takovou dohodu, která bude vzájemně výhodná a která přispěje k prostěritě našich, eh, našeho národa. A otázka ropy a nezákonného skladování. V Nigerii dochází také ke krádežím ropy a ilegálnímu skladování v nigerské del, ropy v nigerské deltě. A toto také musíme řešit. V této souvislosti také žádáme o spolupráci eh, Evrop, ze strany Evropského parlamentu tak, abychom tuto složitou otázku dokázali vyřešit. My se snažíme obnovit bezpečnost, snížit korupci a snažíme se bojovat proti kriminalitě v Nigérii a tímto způsobem otevřít dveře pro hospodářské vztahy s Evropou ti, kteří chtějí eh, investovat v naší zemi, mají velké možnosti a my také chceme chránit jak bezpečnost občanů, tak i investic v Nigérii. Pane předsedo, nedávno se celý svět sešel v Paříži, kde se konala eh, konference COP COP21. Pozitivní přístup k této záležitosti vedl také k dobrým řešením. Světoví vůdci také zahájili společná jednání a hodlají řešit devastující dopady klimatických změn, především v málo rozvinutých zemích. V průběhu této globální konference jsem tak také vyjádřil eh, pozici své země ke klimatickým změnám. Já bych tě zde chtěl zopakovat, že klimatické změny v závažným způsobem ohrožují bezpečnost a rozvoj Nigérie, protože dochází k vysychání oblasti eh, Čadských jezer. A toto může mít velké dopady na e, lidi, kteří žijí v povodí Čadu tyto zdroje vody se krátí a tím pádem lidé přicházejí o práci. Je také nutné, pane předsedo, zmínit, že všech, celá oblast Čadských jezer se musí zabývat dopady klimatických změn. A my společně tyto otázky musíme řešit naše společné snahy možná nebudou dostatečné, protože nemáme dostatek fondů, technologie a také lidských sil na to, abychom nastartovali správná řešení. Proto voláme po globální akci pro řešení těchto problémů a tím pádem zlepšit situaci zemí v oblasti Čadských jezer. Je třeba to otázku eh, definitivně vyřešit. Nigerie poskytla 5 milionů amerických dolarů, které se již využívají a zpracovává se studie pro Eh, převod eh, vody z povodí řeky Kongo do oblasti Čadských jezer. Já bych chtěl konstatovat, že tato studie již ukázala, že navrhovaný projekt Čadských jezer bude moci splatit obravské investice pokud eh, tyto investice budou ze soukromého sektoru. A já eh, bych chtěl vyzvat Evropský parlament, aby tento projekt podpořil. Pane předsedo, eh, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, já bych chtěl ještě jednou ocenit Eh, předsedu Evropského parlamentu, poslance Evropského parlamentu, evropské vůdce a také lidi tohoto kontinentu za veškerou moji podporu, která mi byla poskutnuta a také mému lidu. Já bych vám chtěl poděkovat za tuto čest, které se mi dostalo. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo Buhari, eh, milé kolegyně a kolegové, já vám eh, děkuji eh, za potlesk, který je také, myslím, podporou pro namáhavou práci prezidenta Buhariho v jeho eh, zemi. Já bych vám ještě jednou, eh, pane eh, prezidente, jistě jménem kolegyní a kolegou poděkoval za vaše velké snahy i v rámci mezinárodní činnosti v OSN. Každopádně děkuji za